Thank you. Colleagues, please take your seats. Kolegové, prosím, eh, abyste se usadili. Čeká nás dlouhé hlasování. A je čtvrtek, eh, všichni chtějí domů. Takže eh, eh, samozřejmě vás chci nabádat k tomu, abyste se pokud možno nebavili, abychom mohli